Ja, colleagues. Vážení kolegové, když dovolíte, poprosím vás, abyste se usadili. Dobrý den. V hlasovacích seznamech všechno v pořádku, nebo potřebujete ještě minutku? Hlasovací kartičky jistě všichni máte. A vy už máte kartičku, no tak to je úžasná zpráva. Takže teď to otestujeme v zájmu hlasování, takže můžete-li hlasujte, zahajuji hlasování na test. Tak ještě čtyři kolegové musí hlasovat. Tak, fajn, všechny frakce Vypadají dobře, konec hlasování, takže výtečně. Teď změnilo se pořadí. Nejprve budeme hlasovat o návrhu zprávy Manuela Morela, eh, informace proti praní špinavých peněz, takže si to najděte v papírech. Tak a teď už to jistě všichni máte, takže jdeme na návrh 41, kdo je pro. 41 proti, zdržel se, přijato. 42, kdo je pro? Proti? Kontrola 42. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto, je to remíza. Kompromis A, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 48 pro, proti, zdržel se, přijato. Návrh 47 pro, proti, a to je asi přijato, ale zkontrolujeme to, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Ano, přijato. Návrh 49 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, myslím. Kontrola. Dobře, 49 zahajuji hlasování. Vote is closed. Konec hlasování. A je to přijato. Dobře, že jste o to požádali. Návrh 50, kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. 51 pro? Proti? Takže kontrola, opět stejná většina, která já jsem myslel, byla tedy většinou a pak nakonec nebyla. Tak ještě dva kolegové musí hlasovat. Nechtějí, dobře. Tak fajn. Konec hlasování. Remíza. Takže zamítnuto. Návrh 52. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 6. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 7. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 8, ehm, kdo je pro? Proti, zdržel se. Zamítnuto 9 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 10 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto 11 pro, proti, kontrola čísla 11. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato o jeden hlas. Návrh 12 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 13 pro, proti, zdržel se přijato, 14 pro, proti, zdržel se zamítnuto, 15 pro, proti, zdržel se Zamítnuto 16 pro, proti, zdržel se. Přijato 17 pro, proti, zdržel se. Přijato 18 pro, proti, zdržel se. Přijato 19 pro, proti, zdržel se. Přijato 20 pro, proti, Kontrola dvacítky. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. 21 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis B pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 2 pro, dvojka na další stránce, víte? Pro, proti, zdržel se, přijato, kompromis C, pro, proti, zdržel se, přijato, návrh 30, pro, proti, kontrola čísla 30, zahajují hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. Návrh 31 pro. Proti. Kontrola 31. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 32 pro proti, zdržel se přijato, 33 pro, proti, kontrola 33, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto. O jeden hlas. 34. 34 pro proti, zdržel se, přijato, 35 pro, proti, zdržel se, přijato, 36 pro, proti, zdržel se, přijato. Aha, já myslel, že EPP byli pro. Tak kontrola samozřejmě. Zvedejte ruce. Hm? Takže teď konec hlasování. A je to přijato. A to byla 36, je to tak? Mhm, takže 37, kdo je pro? Jak to, že ne? No tak 35 ta už byla, no, ta kontrola byla 36, ano, takže teď 37, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato, 38 pro, proti, zdržel se, zamítnuto, 39 pro, proti, to je, myslím, přijato, ale kontrola 39. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Zamítnuto o jeden hlas. 40 pro, proti, kontrola 40. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Návrh 4. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Hlasování o pozměněném textu, jmenovitě, zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. Takže 48 pro, 0, 0 proti a 5 bylo zdrženo. Legislativní usnesení, hlasování, zahajuji hlasování. Konec hlasování. 51 pro, 0 proti, 2 se zdrželi. Takže zpráva je přijata. Blahopřejeme zpravodaji. A teď budeme hlasovat o textu otázky k ústnímu zodpovězení. Takže eh, úvod původního textu. Kdo je pro? Proti? Zdržel se přijato. Otázka jedna. Původní text pro. Proti? Zdržel se přijato. Otázka dvě. Pro. Proti? Zdržel se přijato. Otázka tři. Pro. Proti? Zdržel se přijato. Eh, hlasování o pozměněném textu. Kdo je pro? A pardon, to je, to je jmenovitě, omlouvám se, takže zahajuji hlasování. Je to jmenovité, ano. Konec hlasování. 44 pro, 4 proti, 5 se zdrželo. Takže to je přijato. A teď půjdeme na návrh usnesení. Finalizace Bazilie 3. Kompromis N. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis O. Pro. Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 45 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, kompromis P, a to jsou ve dvou částech. První část, kdo je pro, proti, zdržel se. Přijato, druhá část, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, návrh 55, pro, proti, zdržel se. Zamítnuto, kompromis Q, ve dvou částech. První část pro, proti. Kontrola první části. Zahajuji hlasování. Aha, já jsem viděl plus, eh, takže kontrola asi není nutná. Pardon, ústní změna. Já jsem udělal chybu, já jsem řekl dvě části, ale měl jsem říct ústní změna. Takže hlasujeme o ústní změně. Konec hlasování. Zamítnuto, takže teď ten kompromis bez ústní změny. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Uh, uh, Druhá část kompromisu P byla přijata. Nevím, co jsem říkal. Návrh 59 pro, proti, zdržel se, zamítnuto. Kompromis R pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis S pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis T pro, proti, zdržel se, Přijato. Návrh 75 pro, proti, zdržel se. Zamítnuto kompromis U pro, proti, zdržel se. Přijato. Návrh 77 pro, proti, zdržel se. Přijato. 78 pro, proti, zdržel se. Přijato. Kompromis V pro, proti, zdržel se. Přijato kompromis dvojité V, a tady teď máme ještě čtvrtou část, já vám to řeknu nejprve první část, to je to, co tam máte napsáno. Kdo je pro? Proti, držel se, přijato. Aha, to je odděleně. Aha, takže i první část je tím zahrnuto, takže První část mezi slova, bez slova strong. Takže hlasujeme ještě jedno. Aha, já myslel, že se to má hlasovat potom, ale ono to ovlivňuje i toto. To je změna na poslední chvíli, to se na mě nezlobte. Takže ta první část není ovlivněna. Aha, tak jsem to říkal správně. Takže první část, ta je neovlivněná. Takže první část je tak, jak tam je. Kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Teď druhá část. Zase, ano, bez vlivu, je to tak? Ano, tak ta druhá část je rozdělená. Takže druhá část bez slova strong a potom strong separátně. Takže druhá část bez slova strong. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. Teď, teď jako třetí část je to slovo strong. Kdo je pro? Proti, zdržel se, zamítnuto. A teď, tady čtvrtá část, čtvrtá část, kdo je pro? Proti, zdržel se, kontrola čtvrté části. Zahajuji hlasování. My jsme proti, říká pan místo předseda Gáler. Ano, to je ta poslední věta, říká pan předseda. CCF. Tak už je to jasné, kdo jak hlasuje, ano, a o čem? Poslední, poslední věta. Takže konec hlasování. Zamítnuto. Takže teď kompromis Y. No, protože 91 byla stažena. Kompromis Y, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Návrh 95 pro, proti, zdržel se, přijato. Kompromis Z, kdo je pro? Proti, zdržel se, přijato. Kompromis AA ve dvou částech. První část, kdo je pro? Proti, zdržel se. Přijato. Druhá část pro, proti, kontrola druhé části. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Přijato. O jeden hlas. Návrh 108. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. to Kompromis AB. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Návrh 111. Kdo je pro? Proti? Kontrola 111. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. To je přijato. Návrh 112. Kdo je pro? Proti? zdržel se, zamítnuto. EPP, co? EPP je pro? Aha, tak kontrola v tom případě. 112. Konec hlasování. Je to přijato o jeden hlas. Kompromis AC. Kdo je pro? Proti? Zdržel se. Přijato. Odstavec 15, původní text, kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Právní východisko 1 až 9 unblock. Kdo je pro? Proti? Zdržel se? Přijato. Návrh 1, kdo je pro? Proti? Kontrola návrhu 1. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. Je to zamítnuto. Návrh 2. Kdo je pro? Návrh 2. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 3. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Původní text eh, právní východisko 10. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Návrh 4. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Eh, právní východisko 11 až 15 unblock. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Eh, návrh 5. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. To je zásadní vítězství, že ano? A teď 16 eh, až 18 unblock. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato.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 ústní změna k bodu odvodnění EA. To je od ALDE. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Návrh 17. Kdo je pro? Proti zdržel se zamítnuto. Kompromis F. Kdo je pro? Proti zdržel se přijato. Kompromis G. Kdo je pro? proti, zdržel se, přijato. E, návrh 23, kdo je pro? Proti, kontrola 23. Konec hlasování. Zamítnuto. Návrh 25, kdo je pro? Proti. To by měla být stejná většina, ale radši kontrola. 25. Zahajuji hlasování. 25. Konec hlasování. Zamítnuto. Původní text pod odůvodnění G. Kdo je pro? Proti. Zdržel se. Přijato. Kompromis I. Kdo je pro?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 proti, kontrola druhé části. Konec hlasování. To je přijato. Takže 42 o té se nehlasuje, takže jdeme na jmenovité hlasování o textu v pozměněné podobě. Zahajuji hlasování. Konec hlasování. 42 pro, 5 proti, 3 se zdrželi. Takže to usnesení je přijato. A teď budeme hlasovat o návrhu stanoviska ohledně strukturálních reform. Kostas Mavrides. Návrh 27. Kdo je pro? Ege. Proti. Zdrželi se.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 Zahajuji hlasování, teda končím hlasování zamítnuto. 118 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 119 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. 120 pro, proti, zdrželi se přijato. 121 pro, proti, zdrželi se přijato. 122 pro, proti, zdrželi se, přijato 123 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Kompromis A pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis B pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 165 165 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 166 pro, proti, myslím, že zamítnuto, ale ověříme. Zahajuji hlasování. 166. 166. Končím hlasování. Zamítnuto. 167 pro Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 168 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 169 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. Kompromis C na dvě části. První část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. Druhá část pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 186 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 187 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 188 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 189 pro? Proti? Zdrželi se? Přijato. 190 pro? Proti? Zdrželi se? Zamítnuto. 191 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 192 pro, proti, zdrželi se, přijato. 193 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 194 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 195 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 197 pro, proti, ověříme 197. Zahajuji hlasování. Vote is closed. Končím hlasování. Přijato. 28 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 29 pro, proti, ověříme, abychom měli jistotu. I když myslím, že zamítnuto. Končím hlasování, zamítnuto. Kompromis D pro, proti, zdrželi se přijato 37 pro, proti, zdrželi se zamítnuto. Kompromis E na dvě části. První část pro, proti, zdrželi se přijato. Druhá část pro, proti, zdrželi se přijato. Návrh 46 pro, proti, zdrželi se zamítnuto 3 pro, proti, zdrželi se, přijato 50 pro, proti, zdrželi se, přijato 3 byla přijata, takže 50 padá. Takže po trojce hlasujeme přímo o čtyřce. Návrh čtyři. pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Takže když zamítnuto, tak jdeme na 54 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 55 pro, proti, nevidím EFDD, takže ověříme 55. Končím hlasování. Zamítnuto. 56 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 57 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 58 pro, proti, zdrželi se, přijato. Takže 60 pro, proti, zdrželi se, přijato. 61 pro, proti, zdrželi se, přijato. Kompromis F pro, proti, zdrželi se, přijato. Návrh 70 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 6 s ústním pozměněním od zpravodaje. Pro, proti, zdrželi se, přijato. Myslím, že jsme nehlasovali o 59C. Amendment 59. Pozměňovací návrh 59. 59 tento návrh odpadl, protože byl přijat návrh 58. Takže po tom návrhu 6 jdeme přímo na 77. Návrh 77 pro, proti, Ověříme 77. Končím hlasování. Zamítnuto. Kompromis G. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. Kompromis H. Pro. Proti. Zdrželi se. Přijato. 90. Pro. Proti. Ověříme 90. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Návrh 9 pro. Proti zdrželi se přijato. Potom přeskočíme na 94. Návrh 94 pro. Proti já myslím, že zamítnuto, ale ověříme 94. Končím hlasování, zamítnuto. Takže 95 pro, proti, EPP je proti, tak ověříme. Ověřujeme 95. Myslím, že zamítnuto, ale neviděl jsem pořádně zvednuté ruce. Zelení proti, zamítnuto. Končím hlasování. Za, zamítnuto 96. Pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 97 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 98 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 99 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 100 pro, proti, ověříme 100, zahajuji hlasování, končím hlasování, zamítnuto. Návrhy 10 a 102 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Návrh 101 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 103 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 104 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 105 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 106 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 11 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 107 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 108 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 109 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 110 pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 111 pro, proti, zdrželi se, přijato. 12 staženo, takže hlasujeme o celém textu v pozměněném znění, jmenovitě zahajuji hlasování. Končím hlasování. 40 pro, 8 proti, jedno zdržení. Gratuluji zpravodaji. Tím jsme tedy dospěli ke konci dnešní schůze. Příští schůze se bude konat v pondělí 28. listopadu od 3 do 18.30 a potom celé úterý. Děkuji vám moc krát, končím zasedání.